Um, tak milí kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych řekl, máme velmi závažné téma před sebou. Je to bod 11 našeho pořadu jednání. Označování energetické účinnosti štítky. Naši poslanci předložili přes 500 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy a náš zpravodaj je kolega Dario Tamburano. A myslím, že to jedna z nejdůležitějších zpráv tohoto legislativního období, protože na energetické účinnosti nám velmi záleží a označování energetické účinnosti je důležitá myšlenka, měla by, to, měla být sjednocena v celé Evropské unii. A ta pravidla by měla být jednoznačná, jasná pro naše občany. Pro naše občany je to velmi důležité. Takže mohli požádat eh, kolegu Tamburána, aby zahájil naši důležitou rozpravu. Máte slovo, kolego. Prezidente, bonjour. Děkuji, pane předsedo. chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří eh, předložili přes 500 pozměňovacích návrhů. Je to určitě důležité potvrzení naší vůle, že chceme řečníkem za EPP je kolega Royal. Shadow reporter. Yeah, thanks. Stínový zpravodaj. Ano, děkuji. Tak především děkuji také za právě zahájenou spolupráci. A já doufám, že se nám podaří práci vyřídit v příslušném čase. To zase nebude tak hrozně těžké. Důležité pro mě je, aby ta úprava byla jednoduchá, abychom tady neměli příliš mnoho komplikovaných opatření. Proto tedy méně, ale účinněji. Účinněji, to znamená vytvořit nástroj, který pro spotřebitele dosáhne toho, čeho má, to znamená účinnějšího využívání energie. Dále se toho účastní také podnikatele, podniky, obchodníci a i pro ně by měla být situace přehlednější. Další je reeskalace. Tady eh, si musíme dávat pozor, abychom v nadšení eh, to nepřekomplikovali tak, aby to bylo nepoužitelné. V podstatě je třeba, abychom to co nejrychleji upravili všechno u všech štítků. E, třeba u e, topení je třeba zavést nějaká nová, nové označování a tady skutečně musíme být rozumní a pragmatičtí. E, je třeba, aby komise jaksi fungovala respektive ujala se další iniciativy teprve v situaci, kdy ty skupiny A a B se naplní a bude třeba nějaké nové kategorie. Čili možná bychom měli dát také e, účastníkům e, celého tohoto e, cvičení dost času, aby se mohli připravit. Tady se hovoří o pěti letech, to nevím. Další věc je ta otázka databanky. Mnozí jsou pro ní nadšení, ale myslím, že jsme ještě tady nedostali žádný hmatatelný důkaz toho, že ji skutečně potřebujeme. Ono to bude záležitost eh, celkem nákladná komise, pro komisi to znamená více práce. Já se ptám, proč? Mm, myslím, že jedna zpráva, eh, která posoudí určitý výrobek, tak eh, to je prostě, to je šanon, to je celý šanon. A jsou eh, podniky, které mají třeba 25 tisíc takových výrobků, a to znamená, že by museli 25 tisíc takových šanonů zadat do nové online databanky. Já si opravdu myslím, že jednak je to i pro ně velká, velká zátěž a jednak to není nutné. Také je otázka, Eh, jestli třeba také výrobci z Ameriky, z Číny a další eh, budou se dělat, eh, vynakávat podobné úsilí. Tam totiž oni mají pouze jednu centrální databanku nebo jeden centrální kontrolní orgán a vše se vyřizuje v jednom jazyce, čili otázka je skutečně zamyslet se nad tím, jestli takovéto databanky bychom se nemohli vzdát. Myslím si, že efektivnost té současné škály eh, je celkem prokázaná, byla dobrá a měla dobré důsledky. Neměli bychom to ale překomplikovat. Děkuji, pane kolego. A není za socialisty paní Kirton Darling, která eh, nahradí paní stínovou zprávy Wernerovou. Děkuji, eh, pane předsedo, a já skutečně eh, tady zastupuji našeho stínového zpravodaje. Tak především eh, chtěli bychom poděkovat zpravodaji za obrovské úsilí vložené do, této, do tohoto tématu. Tady se to nyní týká 15 různých produktových skupinu, skupin a tady skutečně je třeba najít rovnováhu mezi obecným přestupem a produktovým přestupem. Pokud se týče článku 7, to znamená nová škála, tak to je de facto eh, středem tohoto návrhu a proto tolik pozměňovacích návrhů. My se domníváme, že eh, skutečně bychom měli provést eh, reformu této škály a zároveň zavést jakousi spoušť pro to, aby se v dalším kole také provedla další eh, pře eh, změna té skupiny, změna těch skupin. Eh, my tady máme různé tady skupiny, některé jsou značeny až třemi písmeny, anebo více. A my si myslíme, že bychom měli mít skutečně termín pro tu současnou změnu Eh, škály. A pokud to tam nedáme, tak dá se říct, že ty různé A plus a já nevím A kolik plus, že tady budou ještě 10 let. Čili na to, abychom tady měli eh, různé eh, spouště, tedy vlastně máme tady debatu zatím o nich, kdy a za jakých podmínek by se měla provést reforma škály. Eh, my eh, velice rádi jako socialisté a demokraté eh, budeme debatovat o tom, co by vlastně mělo být tím spouštěčem reformy škály. Takže to uvidíme. A pokud se týká eventuálních prázdných kategorií, tak Mm, tady většinou eh, souhlasy to, aby ty mm, první dvě eh, třídy nejvyšší účinnosti byly pro začátek ponechány, ponechány prázdné, nebo alespoň jedna z nich. Eh, také pokud se týče lhuty pro záměny starých nálepek k, za nové, téměř všechny skupiny se zasazují o přeštítkování během jednoho týdne až jednoho měsíce. Eh, co se týče eh, technické záležitosti, velká většina je pro delegovaný akt a také posměňované pozměňovací návrhy ukazují, eh, že většina skupin podporuje přístup komise. My se ještě budeme muset mezi stínovými zpravodaji pobavit o obsahu a detailech a také termínech. My doufáme, že se podaří najít eh, vhodný kompromis, eh, který si zaslouží podporu velké většiny politických skupin, a což bude také obhajitelné vůči radě. A to nebudou jednoduchá jednání. Takže zatím eh, děkujeme za vykonanou práci a omlouvám se za to, že tady není dnes naše stínová zpravodajka. Děkuji a nyní za ALDE kolega Filip Debaker a Ano, ano, je tady Frank Ferrari, takže tak to je u liberálu, neustále změny. Já bych také poděkovat eh, zpravodaji za odvedenou práci. Myslím, že probíhající debaty se ubírají velmi konstruktivním směrem a to se ukázalo třeba u eh, včerejších či předvčerejších jednání, že skutečně jsme schopni dosovat kompromisu. Eh, jako liberálové považujeme za důležité to, abychom zde měli označování, které bude srozumitelné a jasnější než dosud pro spotřebitele. třídy či kategorie energetické účinnosti by měly zcela jasně ukázat, jak je ten, který produkt energeticky účinný, či tohle to by mělo být právě na těchto štítcích. Za druhé je třeba provést co nejméně bolestný přechod od starých štítků k těm novým. Pro mě to znamená že je třeba upravit škálu tam, kde je to nezbytné a samozřejmě eh, podle daného harmonogramu, ale současně je třeba zajistit to, aby toho času bylo dost, zejména pro maloobchod, eh, tak aby byl schopný vyhovět novým požadavkům. A zároveň musíme také tlačit na eh, výrobce, aby poskytovali eh, správné informace. Třetí bod. Samozřejmě je třeba zajistit, aby ten systém byl důvěryhodný. A to znamená, že dohledové orgány musí mít prostor pro řádné provádění své činnosti. Eh, v současné době jich možná nemáme dost, možná nejsou dostatečně silné, dostatečně vybavené. Čili takováto databáze, centra, centralizovaná celoevropská databáze eh, možná není úplně nejlepší řešení, ale eh, spíš by to bylo, my bychom navrhli, aby eh, byla povinnost pro výrobce, aby archivovali své, svou dokumentaci a na vyžádání předkládali protože to by bylo možná daleko eh, méně náročné a stejně funkční jako ta databáze. Jinak eh, domníváme se, že bychom se měli formálně přidržet rámcového nařízení a tam by měly být eh, jasná pravidla pro spotřebitele, jasné signály pro regulátory, kdy zasáhnout a kdy ne, a potom také přiměřenou Eh, přiměřené přechodné období. Děkuji. Eh, kolik? Děkuji, kolego. Dalším řečníkem bude Neoklis Silikiotis Zague, koordinátor a stínový zpravodaj. Chtěl jsem poděkovat zpravodajovi za vynikající práci a za trvalou snahu organizovat lepší spolupráci s ostatními politickými skupinami. Pozměňovací návrhy naší skupiny, tedy pozměňovací návrhy GUE, mají provést změny ve štítkování, aby se zlepšila energetická výkonnost a aby spotřebitelé byli lépe chráněni. Konkrétně podporujeme zrušení zavádějících symbolů, jako je CCC, a chceme zavést nový systém od A do G, takže spotřebitel bude přesně vědět, jaká je spotřeba energie spotřebiče a bude se moci informovaně rozhodnout a ušetří čas i peníze, tedy od A do G. A reklasifikace výrobků je dobrým příspěvkem podpoře inovace, zlepšení energetické účinnosti a také to vyvolá tlak na výrobce a společnosti, které tyto výrobky vyrábějí, aby všechny, většina výrobků byla v kategorii A. Pokud jde o přeškálování a novou klasifikaci, mělo by to být zájeno okamžitě, kde díky pružným kritériím 40% výrobků jsou v kategoriích A a B na té škále. Pro GUE je také důležité, aby existovala nová digitální databáze, kde všichni spotřebitelé budou mít volný přístup a najde si tam veškeré informace, které potřebuje, kromě těch, které jsou již na štítku, takže bude zvýšena transparentnost. Konečně spotřebitel by také měl dostat eh, informace o svých právech v případě podvodu. Takže postavíme hráz podvodům ze strany velké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 více než 700 pozměňovacích návrhů byly, bylo předloženo, jak připomněl pan Tamboráno. Já mu poděku, děkuji za tu práci, kterou odvedl, za čas, který nad tím strávil. Ukazuje to, do jaké míry eh, se parlament domnívá, že tento návrh je důležitý a užitečný. A samozřejmě jsme si vědomi toho, že to bude mít velký dopad na průmysl, na, na podniky, na trh. Tento eh, návrh vlastně za cíl zvýšit energetickou účinnost. To jsme už prokázali jakožto eh, evropská instituce i na národní úrovni. A mělo by to umožnit, jak již řekli někteří kolegové přede mnou, aby se spotřebitelé mohli lépe informovaněji rozhodovat a mělo by to také stimulovat průmyslové podniky k tomu, aby vyráběly stále efektivnější, šetrnější spotřebiče přístroje z hlediska energetiky. Náš hlavní cíl, toto by měl být náš hlavní cíl. že je potřeba zaměřovat se na výzkum, inovace, na kvalitu výrobku, samozřejmě za dodržování této energetické účinnosti. Je tam zmíněno mnoho aspektů, ta databáze, o které se zde hovořilo, potom další témata, která směřují k větší transparentnosti a srozumitelnosti pro spotřebitele. A já bych se chtěla další žádosti o slovo? Nejsou. Požádám tedy paní Mary Donnelly, ředitelku z DG Energy, aby za Evropskou komisi komentovala rozprávu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost říct několik slov dnes odpoledne s velkým zájmem jsem vyslechla eh, informace z pravodaje až stínových zpravodajů a velmi vítáme úsilí eh, a velmi cené úsilí posunout ku předu globálním způsobem tuto zážitost ku předu. My s vámi sdílíme společný cíl v tomto směru, tedy za prvé u této legislativy je dosáhnout určitého cíle, mít dopad. A ten dopad je správně definován panem Roylem. Chceme mít lepší energetickou účinnost, chceme ušetřit a ušetřit peníze spotřebitelů. To je naše první priorita, pokud jde o výsledek této legislativy. Mechanismus, který je zde navržen, je poskytovat spotřebitelům informace, na jejich základě se může sám rozhodnout. Takže mají možnost se rozhodnout sami, když eh, rozhodují o nákupu na základě dostupných informací. Takže je to podpora spotřebitelů, kteří jsou zásadními subjekty na trhu. A v tomto kontextu jsme pevně přesvědčeni, že je důležité minimalizovat nejasnosti v mysli spotřebitelů. A to je, toho je dosaženo tím, co říkala paní Darling a pan Skaliotis to také uvedl, tady přeškálování a označování by mělo být provedeno úsporně, abychom neprodlužovali četnost štítku na trhu a tím přispívali ke zmatku v myslích spotřebitele. Tedy následná aktualizace nám umožní dosáhnout uspokojivého kompromisu v diskusi. Pokud je o databáze, Skutečně, to chci říct jasně, naše uvažování při návrhu této databáze bylo vlastně diktováno přístupem lepší regulace, lepší zákonodárné činnosti. Když se podíváme na zátěž členských států při procesu sledování, jak v této oblasti, tak i v jiných, které se dostaly do titulku novin, z důvodu nedostatečné aktivity, tak jsme se snažili využít nových technologií, abychom eh, snížili administrativní zátěž na členské státy v oblasti ověřování, ale za druhé chceme učinit průhlednějším informace, které o produktech jsou k dispozici. A chceme vycházet eh, z návrhu pana Federleho, kdy společnosti by měly normalizovanou stránku to je eh, přístup, eh, který, kterým se, eh, který můžeme zvolit, pokud to bude schudné. Pokud ne, tak chceme usnadnit jedno kontaktní místo pro spotřebitele ve virtuálním světě internetu, ve kterém žijeme. A při analýze, která předchází tomuto dokumentu, jsme odhadovali, jaké budou roční náklady. A pro rozsah evropského trhu ty náklady jsou poměrně rozumné. Pokud Jde o jazyky dokumentu. Dostupnost eh, technologií nám pomůže v tomto směru. Existuje automatizovaný překlad, který umožní spotřebitelům mít přístup k informacím bez ohledu na jazyk. Takže, pane předsedo, tato věc postupuje velmi dobře díky usilovné práci zpravodaje a dalších poslanců. A myslím, že na dohled je zcela pragmatické kompromisní řešení, které nám umožní mít návrh, který budeme moci eh, ponést ku předu a dospět s tím k závěru, protože eh, tedy evropští spotřebitelé se na to již těší. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní ředitelko. A náš zpravodaj, pan kolega Tamburáno. Nyní bychom uvítali vaše komentáře. Děkuji všem kolegům i komisi za jejich vyjádření. Já budu velmi stručný. Zmíním dva body, na, který, na kterých nám záleží zcela konkrétně. Orgán dohledu nad trhem, pokud jde o tuto instituci, tak eh, postavení není stejné ve všech členských státech. Některé státy mají více zdrojů, jiné méně a já si myslím, že optimální způsob, jak zlepšit eh, dohled na trhu, je vyměňovat si informace a zamezit tomu, aby některé úřady nevěděly, co dělají jinde. Díky eh, spolupráci vzhledem k skromným zdrojům bude možné zlepšit efektivitu všech členských států. Nyní pokud jde o databázy. Náš výbor se zabývá průmyslem a energetikou. A abychom znovu oživili evropský průmysl, musíme mít k dispozici určitou míru konkurenceschopnosti. Nemůžeme se vracet zpět oproti jiným světovým realitám. Austrálie, Spojené státy, Čína Nemůžeme s nimi soupeřit, protože už mají eh, databáze o produktech. Jsme velkým planetárním celkem a nemůžeme zůstat eh, pozadu. A tato databáze nám pomůže vyřešit eh, problém mnohojazyčnosti na našem kontinentu. Máme technologie pro řešení tohoto problému a přejít z papírového dokumentu k digitálnímu dokumentu. To je správný postup nám umožní, abychom byli více přítomni. A co se týče přechodu eh, z papíru k digitálnímu nosiči, a to také sníží náklady průmyslu, je pravda, že možná na začátku ty náklady budou vyšší, ale eh, vynaložení těchto, tohoto úsilí lidských zdrojů bude vykompenzováno následně, když se ten eh, proces eh, ustálí a digitalizace, hm, tam si myslím to, co říkala kolegyně Bonafe, digitalizace umožní tento přechod k oběhové ekonomice, kde dojde ke skutečné dematerializaci informací. Děkuji mnohokrát, děkuji za náročnou práci na pozměňovacích návrzích a kompromisech. Chci vás informovat, že hlasování ve výboru ITRE se předpokládá 24. května letošního roku, tedy za víceméně 6 týdnů. A na plénu to bude potvrzeno ještě v budoucnosti. Tím končíme bod 11. Chci zdůraznit, že jsme o něco rychlejší, než máme naplánováno. Někteří kolegové měli problémy s cestou zpátky z Bruselu a proto museli opustit Brusel již dopoledne. Takže hlasování měli jsme při hlasování méně než 67 kolegů Vždy nás bylo 75-72, museli jsme to ověřovat, tentokrát nás bylo méně než 67, tak jsme o něco rychlejší a možná je to je příhodné i pro ostatní kolegy, protože někteří z nás musí odjet v pět nebo v půl šesté, abychom byli na letišti v Bruselu minimálně hodinu a půl nebo dvě hodiny před odletem. Takže je velmi důležité, abychom eh, postupovali takto rychle. Realizace nové politiky pro spotřebitele energie, bod 12. Chci říci, že zpráva z vlastní iniciativy vychází ze sdělení komise o nové dohodě pro spotřebitele energie. Chci vám všem připomenout, že návrh zprávy byl předložen 22. února a chci vás informovat, že jsme předložili 448 pozměňovacích návrhů. Na naší zpravodajku je paní Teresa Griffin. A tato situace mě nechává v klidu, protože paní Curtin Darling je zde s námi. Děkuji. Já zastupuji dnes odpoledne řadu kolegů a kolegyň kvůli cestovní situaci. Teresa bohužel se nemůže zúčastnit, omlouvá se a já přečtu její prohlášení. Tato zpráva je velmi důležitá pro naši skupinu, pro socialisty a demokraty a pro evropské spotřebitele. Má za cíl zdůraznit, že Občané by měli být jádrem energetické změny. Obecně máme za to, že energetická unie by měla být v jádru v zájmu občanů a jako obecnou zásadu energetický přechod by měl mít za následek decentralizovanější a demokratičnější energetický systém, který bude ku prospěchu celé společnosti. Specificky jsme přesvědčeni, že máme před sebou dlouhou cestu, abychom dosáhli konkurenceschopné a přivětivé vůči spotřebitelům trhu energie budem, musíme bojovat za větší transparentnosti a jasnosti u účtu a faktur a je třeba mít možnost srovnávat smlouvy mezi všemi spotřebit i mezi těmi, kteří jsou méně angažovaní a zasvěcení. I ti, kteří mají přístup na internet. Tedy eh, dodavatelé mají informovat eh, spotřebitele o svých nejlepších nabídkách a mají poskytovat přímé informace o cenách eh, konkurence. Také by měl být zákaz nekalé, nekalých obchodních praktik a podobního prodeje agresivních metod prodeje v členských státech v kontextu ekonomického přechodu, energetického přechodu musíme odstraňovat překážky, aby si mohli spotřebitelé vyrábět vlastní energii a stali se soběstační. Musíme také pomoci nárůstu poptávky, aby eh, nárůst eh, inteligentních technologií nenechá ty nejzranitelnější spotřebitele pozadu. Boj s energetickou chudobou je věc, na které Tereze velmi záleží. Jsme přesvědčeni, že spolu s energetickou politikou je třeba se zaměřit na nejzranitelnější občany. A obnova budov je skutečně tím nejdosažitelnějším cílem existuje akční plán proti energetické chudobě a ten by měl být zaměřen na veškeré energetické povinnosti pro občany, co jsou nejchudší. 448 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a v současnosti zpracováváme tyto návrhy se stínovými, abychom připravili kompromisy. Tereza chce poděkovat všem stínovým za dobrou spolupráci a vezme v úvahu se svým týmem všechny komentáře, které dnes zazní. A my jako skupina se těšíme na spolupráci se všemi, abychom dotáhli do konce kompromisy a připravili robustní zprávu za Evropský parlament jako reakci na návrh komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolegyně, za prohlášení naší zpravodajky. A nyní za EPP stínový zpravoda Sean Kelly. Děkuji, pane předsedo. A především eh, děkuji eh, paní kolegy Dálek za eh, úvod do problematiky. Také bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za ochotu spolupracovat a ochotu nacházet kompromisy. A my si samozřejmě přejeme, aby toto byla silná zpráva. Eh, myslím, že skutečně souhlasíme s tím, co je smyslem této práce, to znamená eh, snížení cen pro spotřebitele, i když mám mezi sebou ještě určité eh, rozpory, domníváme se, že se nám podaří najít kompromis, který bude přijatelný pro všechny. Klíčové pro mě je to, že spotřebitelé eh, dostanou eh, nově a lépe fungující trh. Trh bude konkurenceschopný, transparentnější, bude nabízet srovnání cen a pro spotřebitele to nakonec bude všechno levnější. Eh, není pochyby, že se trh s energií bude měnit s tím, jak bude přibývat decentralizovaný zdrojů energie. Pro mě jde o pozitivní vývoj, který nám umožňuje snižovat emise, posilovat postavení eh, obnovitelných zdrojů a dosahovat eh, cílů, které jsme definovali jinde důležité je, že skutečně eh, zaznamenáme eh, posílení podílu obnovitelných zdrojů energie a také eh, jejich lepší vztah, respektive lepší přijímání akceptaci ze strany spotřebitelů. Dostáváme se tedy k systému, kde eh, budeme mít eh, decentralizovanější zdroje energie, přičemž bude samozřejmě důležité, aby byla zachována stabilita sítě. To ovšem neznamená, eh, že by drobné a menší zdroje energie byly pro toto hrozbou. To v žádném případě. Máme technologie a chytré systémy, které toto všechno zvládnou. Také se domnívám, že bude možné, aby si spotřebitelé poté mohli lépe volit eh, z tarifů, které budou platit. Transparentnost a odpovědnost to je velice důležité a posílíme takto spotřebitele. Transparentnost, porovnatelnost cen, to bude pro spotřebitele lepší situace a bude se takto vyvíjet tlak na eh, dodavatele. Eh, také podporujeme eh, vznik nezávislých eh, platform na úrovni členských zemí, které budou vnášet, vnášet jasno do cenotvorby jednotlivých energetických tarifů. A to si myslím, že budou moci převzít současné orgány, nebude třeba vytvářet žádné nové. Myslím, že už jsem hovořil dlouho, takže to už, eh, už ne, máte, máte dnes odpoledne eh, neomezený eh, řečnický čas. Já tedy jsem to sice oficiálně nevyhlásil, ale prostě zatím jsem nikoho nebrzdil. Ano, dobře, já toho nebudu zneužívat. Já tedy vítám to, Eh, že jednotlivé frakce se chtějí pustit do této práce tak, aby mal obchodní ceny lépe reflektovaly ceny velkoobchodní. My chceme, aby také spotřebitelé a zákazníci se stavěli k problematice aktivně. Informovanost zde bude sehrávat zásadní roli a e, bude také posilovat akceptaci nových technologií mezi spotřebiteli. Evropská unie se takto posouvá ke konkurenceschopnému, transparentnímu a pokrokovému trhu a dá se říci, že pokud e, bude levnější energie, budou mít spotřebitele více volných prostředků, které budou moci utratit jinde. A to znamená že takto přispějeme také k růstu a zaměstnanosti v Evropské unii. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce a také všem stínovým zpravodajům a těším se na pokračování na tomto díle také v příštích týdnech a měsících. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego. Nás stínový zpravodaj, naše stínová zpravodajka je za ALDE paní Angelka Mlinár kterou zastupuje pan kolega Filip de Bakr. A, a, takže já skutečně budu nyní hovořit jménem Angeliky. Především děkujeme eh, všem zpravodajům, pravým i stínovým za spolupráce a eh, jsme rádi, že Vědnávání eh, postupuje velice dobře eh, s příslibem vyvážené zprávy. Skutečně eh, proměna energetiky by se měla celá točit kolem spotřebitele. Zdůrazňujeme to, že důležité je to, aby zde byla posílena role spotřebitele, to znamená lepší informovanost, větší výběr a tak dále. Ale tady nemůžeme zůstat. Eh, musíme dát také možnost, eh, eh, aby spotřebitel byl také aktivním hráčem, aby také mohl si doma vyrábět energii, zapojovat se do energetické sítě a tak dále samozřejmě, že eh, nemůžeme eh, pustit ze zřetele ani ty velké energetické systémy. Za druhé jde nám o decentralizovanější a efektivnější trhy, a to znamená nutnost informace na úrovni obcí, na úrovni občanů a e, myslím, že dobrým krokem je tady spolupráce komise e, s tím takzvaným e, Covenant of Mayors. Je třeba zdůrazňovat význam chytrých technologií, což umožní snížit náklady pro spotřebitele a zavést systém, který bude odpovědnější. To také znamená, zajistit eh, v reálném čase přístup k informacím a datům, což znamená zase aplikace informačních technologií, jako jsou třeba chytré elektroměry a podobně. Eh, zatím tedy k těm chytrým eh, elektroměrům přihlásilo pouze 16 členských zemí a to je škoda. A my si myslíme, že tato Eh, orientace na spotřebitele také umožní malým spotřebitelům, eh, abyste hrávali větší roli. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A nyní pan Javor za zelené. Děkuji, pane předsedo a opět pan Maraka, který je naším eh, stínovým zpravodajem, eh, se omlouvá, eh, že nás musel opustit z důvodu potíží s dopravou. Já bych především chtěl poděkovat paní Griffin za spolupráci a my doufáme, že pokračování této konstruktivní debaty povede k celkově a všeobecně přijatelnému dokumentu. Komise říká, že játrem energetické unie musí být eh, spotřebitel. V současné době všem energetika se nachází eh, v přechodu k od centralizované výroby energie k decentralizované, to znamená eh, také například přechod od tradičních k obnovitelným zdrojům energie. Jde tedy o decentralizaci a demokratizaci eh, systému, což eh, samozřejmě eh, z hlediska nebo ze strany těch velkých hráčů vede k vytváření velkých překážek, jako je třeba nekompenzace za vpouštění elektřiny do sítě, případně zhoršování eh, situace v oblasti účinného využívání energií. Zelení jsou tady proto, aby se situace zjednodušila pro občany a to se týká toho, co prodáme teď i veškeré další budoucí energetické legislativy. Za druhé je třeba zajistit přístup ke spolehlivým a transparentním informacím, eh, včetně účtování a tak dále. Jedině takto se občan může stát aktivním účastníkem trhu. Za třetí eh, máme jde nám o to, aby se vytvořila kapitola o městech a občanech v energetické legislativě je skutečně třeba dát více síly spotřebitelům na trhu. A také e, zavést právo na e, výrobu a sebezásobování energií. A také je třeba řešit ty hlavní administrativní a tržní bariéry. Toto je e, zásadní pro to, abychom vytvořili prostředí, které bude podporovat eh, tu novou podobu energetiky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane kolego. Paní Kalas za... O, oh, pardon. Nejdříve pan Benito Zilvaga za GUE a, a poté pro potom paní Kala. Muchas gracias, señor Děkuji, pane předsedo. Nejprve vás připravuje stanovisko na stejné téma. Máte slovo. Děkuji. Ano, já jsem byla zpravodajkou ve výboru IMCO ve stejné věci a toto stanovisko bylo již schváleno s pouze dvěma hlasy proti a bez hlasů, které se zdrželi. Stručné paní Griffin zapracovala příslušné kompromisy. Několik stručných komentářů. V její zprávě paní Griffin vytváří přímý vztah mezi zmocněním spotřebitelů a aktivním přístupem, ale všichni spotřebitelé nechtěli být aktivní eh, jako spotřebitele při poskytování energie. Všichni se mohou více angažovat, ale v různé míře. A myslím, že tady existuje určitý rozdíl. A z tohoto důvodu, aby byly spotřebitelé, aktivnější potřebují informace. Informace v reálném čase eh, skrze nástroje IKT a správné informace o energetických účtech, o vyučtování, protože určitě není správné, že tyto informace vlastně přicházejí jednou za rok. V řadě členských států tomu tak je. V Estonsku dostáváme eh, vyučtování každý měsíc, takže máme informace. Ale často je tomu tak, že lidé tomu ani nerozumí a na účtu není skutečně, za co ten účet je. Je klíčové, aby náklady mezi angažovanými spotřebiteli a spotřebiteli byly správně rozděleny, ale přístup k odpovědnosti by měl také existovat, tedy vyvážení sítě, tedy nejen práva, ale také povinnosti. Poslední věc, eh, data. Kompromis 36 odstavci 20. Otázka, kterou mám pro zpravodajku, je význam osobních údajů. Máme na mysli jméno a adresu, anebo spotřebu energie příslušné osoby. Ve svém pozměňovacím návrhu uvádím, že veškeré využívání dat musí být v souladu se směrnicí používání osobních dat. A když hovořím o právu mazat data, je třeba pochopit kontext. V oblasti energetiky. Distribuční operátoři potřebují informace, aby mohli řídit síť. Tedy pokud máte právo vymazat data, tak se ten systém rozpadne. A právo být zapomenut na internetu není úplně stejný jako data, která jsou potřeba pro řízení energetické sítě. Děkuji. Děkuji za Evropskou komisi vedoucí oddělení, paní, paní Ana Koluči z DG Energetika. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, tržní řešení a zmocnění spotřebitele se týkají také naší současné práce při modernizaci koncepce trhu s energiemi. A spotřebitelé očekávají důvěru, odměny a také jednoduchost a ochranu na trhu. A energetické systémy, protože musíme mít na mysli i sám systém, na druhé straně potřebuje větší pružnost, větší konkurence, efektivitu a také možnost eh, dosáhnout našich cílů pro 2030. Potřebujeme se vyrovnat s těmito cíly a ambiciozní reakci a dnešní debata ukázala, že ty ambice jsou společné a já jsem velmi ráda, že jsme tuto konvergenci našli. Možnost eh, na přechodu na dynamické cely, dynamické srovnání nástroje, eh, reakce na požadavky ale také zmírnění energetické chudoby. To jsou stavební kameny, které jsou na trhu a které jsou také jádrem našeho sdělení i našich budoucích kroků. Jsem přesvědčena, že je důležité, abychom byli soustředěni na spotřebitelskou problematiku, abychom zajistili efektivní kroky, které vlastně učiní spotřebitele jádrem naší energetické politiky. A proto nová dohoda pro spotřebitele se soustředuje na dvě otázky. Zmocnění spotřebitele a ochrana spotřebitele a poskytnutí nástrojů, ale také distribuční síť, kde vítáme pružnost, která je tak nutná, abychom eh, vlastně umožnili přechod k obnovitelnějšímu systému. Tudíž si myslím, že zpráva, ale také řada pozměňovacích návrhů, které byly dnes předloženy, správně poukazuje na nedostatky, které existují v této oblasti a které činí systém málo konkurenceschopný a neschopný eh, tedy přechodu a přepínání na jiné operátory. A velmi, byla jsem velmi spokojená s připomínkami a s dnešní rozpravou a velmi se těším na Eh, další kompromisní pozměňovací návrhy, které budou projednávány a na závěrečnou zprávu, která je již nyní pro nás velmi povzbuzující. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše komentáře. Všechny vaše poznámky budou předány paní zpravodajce, paní Griffin, tím si můžete být jisti. Hlasování v ITRE 21. dubna tohoto roku. Hlasování na plénu. O měsíc později zřejmě. Bod 13 našeho pořadu. Evropské statistiky cen zemního plynu a elektřiny a zrušení směrnice z roku 2008 o postupu v rámci společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům. Naším zpravodajem je paní Barbara Kapl a pan Gerolf Anemans předloží její stanovisko. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí, že zastupují paní Kapl, která se omlouvá. A přečtu prohlášení, které jsem dostal. Za prvé bych chtěla poděkovat komisi a radě za konstruktivní spolupráci, které se nám dostalo zatím a za vyvážený legislativní návrh. Těší se na pokračování e, této spolupráce. Statistiky jsou klíčové, protože srovnatelnost a přesnost dat je úhelným kamenem rozumné politiky. Sběr dat eh, u zemního plynu a cen energií pro eh, konečné spotřebitele domácnosti bylo prováděn dobrovolně až dosud se, se stoprocentními eh, mírou odpovědí. A cílem je dobrovolnost proměnit v povinnost, abychom zamezili problémům v oblasti sběru dat řady členských států abychom neumožnili, aby se e, snížila kvalita těchto průzkumů o datech pro domácnosti v oblasti spotřeby elektřiny a plynu. A tento krok je nezbytný z hlediska kvality dat. Abychom, neměli bychom dále zatěžovat příslušné orgány a ty, tato data budou schromažďována národními orgány. Je třeba vyjasnit cíle, umožnit některá ustanovení pro informující společnosti, která, abychom zamezili i nedorozuměním, která by znamenala nesrovnatelné údaje. Zapracování některé podcelky, které byly vypuštěny, například spotřební daň, a def- je třeba definice nákladů, kdy se náklady přesouvají z energetických závodů na distribuci a podobně. Je třeba také zmínit rozdělení a cenovou strukturu. Tyto poslední body jsou obtížně zvládnutelné, protože definice se liší v členských státech. Jedna cenová složka je považována za daň, poplatek nebo náklad v libovolných státech a návrh ukládá určité formulace, které nejsou platné pro všechny členské státy a které budou vyjasněny při jednání stínových zpravodajů. Další body se týkají návrh komise nespecifikuje činitele, který eh, odpovídá za cenovou strukturu a je na národním regulátorovi či vládě, aby navrhla metodiku cenové struktury a by poskytovala informace pro tuto cenovou strukturu, která bude ověřena Eurostatem, který zaručí srovnatelnost cen mezi zeměmi. Za druhé, reporting o cenách z, z velkých eh, tedy u velkého odběratelů se stává povinným. Současné statistiky se opírají o konzultaci faktur z databází dodavatelů a toto nezajišťuje důvěrnost eh, informací o dodavatelů a velkoodběratelů. A proto tyto ceny by nejsou zveřejněny, pokud min, minimální počet zákazníků je v určitém pásmu. Toto je změna oproti minulé směrnici nařízení 233 z roku 2009 již upravuje, aby statistiky byly schromažovány podle zásad transparentnosti, nestranosti a spolehlivosti, objektivity, profesionální nezávislosti a úspornosti. Bude třeba také vyřešit otázku, na, zda explicitní zákaz tedy sdělování těch informací by přispěl, kdy míra nákladů u přenosu musí být odlišena globálně u, u domácnosti a velkoodběratelů a zátěž sítě musí být pouze přenesena a rozdělena podle pro velkoodběratele a domácnosti a to je prakticky nemožné v rozděleném trhu s elektřinou a plynem, protože dodavatele by byli nuceni získávat podrobné informace od eh, tedy orgánu ESO. A to by vyvolalo další zátěž pro dodavatele. Závěrem děkuji za vaše cené příspěvky a paní Kapl vezme v úvahu vaše komentáře při a pozměňovací návrhy. Na prvním setkání stínových budou připraveny první kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Stínový z za EPP, že je kolega Kristian Karinš, ale je možné požádat kolegu Bencna, aby se slova. Thank you so much, Chair. Uh, on behalf... Děkuji, pane předsedo. E, jménem koordinátora pana Karince e, vám tady přeštu e, stanovisko EPP. My politici potřebujeme statistiky, které jsou spolehlivé, aktuální a srovnatelné. My se snažíme vybudovat energetickou unii a zde tedy statistika sehrává čím dál tím větší roli. Cílem nařízení je ustavit rámec pro rozvoj, produkci, distribuci a tak dále eh, a statistiku eh, o spotřebě elektřiny, eh, zemního plynu a dalších. Vysoká míra srovnatelnosti znamená, že toto je potřebné, abychom vůbec mohli hovořit o vytváření mm, nějaké energetické unie. V současné době máme určité potíže, například tedy eh, v tom smyslu, eh, že pro domácnosti se eh, statistika vytváří pouze na základě na základě dobrovolnosti, tak abychom mohli harmonizovat ten rámec. Skutečně potřebujeme, aby sběr dat vypadal jinak. Chci zdůraznit dva body. Především je podle mě důležité, aby se zachovala stávající metodika komise tak, aby byla zachována srovnatelnost dat. Dále eh, data by měla být poskytována respondenty, což eh, povede k zabránění tomu, že by vznikaly další administrativní náklady. Neměli bychom tedy v této souvislosti vytvářet zbytečnou byrokracii. Důležité je, aby firma věděla, kolik přesně eh, chtějí, tedy jakou přesně cenu dávají zákazníkovi a zákazník potřebuje vědět, eh, co v té ceně je obsaženo. Děkuji, pane kolego. Nyní stínový zpravodaj za EKR a to je paní kolegyně Van Bosut. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení, kolegové, jsem, jsme spokojeni s, s úsilím a zpravodaje a se zprávou, kterou předložila Evropská komise. Mám na mysli konkrétně právní úpravně a otázku omezení administrativních výdajů. Pokud se týká aktů v přenesené pravomoci a e, prováděcích aktů, musíme o tom ještě společně se spravodajem popřemýšlet. Jinak jsem přesvědčena, že budeme potřebovat e, kvalitnější údaje ohledně ceny energií, jak již jste zaznělo. Pokud chceme dosáhnout e, přeshraniční politiky v oblasti energetiky, tak potřebujeme mít správná složeny z různých složek, obsahují daně a tak dále. Tento legislativní návrh, který je zde dnes předložen, musí umožnit identifikovat hlavní tendence a vnést větší eh, možnost srovnání mezi jednotlivými členskými státy. Ještě další připomínka. Nesmíme zapomínat na to, že členské státy jsou dále příslušné otevřít dveře, který by umožnil harmonizaci v daňové oblasti. Těším se, že v dalších eh, období budeme spolupracovat se spravodajkou a doufám, že se nám podaří se nakonec vypracovat vyváženou zprávu. Eh, eh, Mr. Javor. Děkuji. A nyní za zelené pan Javor. Thank you, chair. This time I speak as... Děkuji, pane zpravodaj. Já jsem skutečně dnes stínovým zpravodajem tak především děkuji paní Kapel eh, za návrh textu a za spolupráci. Celkově máme pozitivní přístup tady k tomuto návrhu. Já se domnívám, že je důležité eh, vyslat jasný signál v tom, že transparentnost cen a cenotvorba je třeba, to tu je třeba zlepšit současná situace není dostatečná z hlediska eh, ochrany eh, zájmu, obchodních zájmů. Obecně také souhlasím eh, s přeskupením cenových složek, tak jak to zpravodajka navrhuje. Myslím, že je třeba, aby vše bylo poněkud souvislejší a srozumitelnější abyste byli jasně uvedeny složky. A podobně eh, je třeba eh, oddělit atomový prvek od eh, uhlí a dalšího prostě informačně oddělit, poněvadž myslíme si, že tam skutečně jsou rozdíly a mělo by to být vidět. Také si myslím, že komise by měla validovat metodiku, kterou jednotlivé členské země si zvolí. Je třeba zajistit to, aby eh, údaje byly srovnatelné a dostatečně detailní v každé členské zemi. Kromě toho zpravodaj konstatuje, že z hlediska kvality dat je třeba eh, rozlišovat pouze mezi domácnostmi a jinými spotřebiteli. Ovšem tady musím vyjádřit nesouhlas. My musíme zajistit, aby data byla k dispozici pro nejrůznější typy spotřebitelů, spotřebitele, včetně třeba eh, velkých firm s energeticky náročnou výrobou, malé a střední podniky a tak dále, abychom viděli, jak která kategorie je ovlivněna. No a v neposlední řadě zde máme také skryté náklady. To jsou eh, daně, výjemky, eh, různé typy státní pomoci, které se v tom návrhu zatím neřeší. Ačkoliv pro eh, zlepšení transparentnosti by bylo právě světlo zde klíčové. Celkově mohu říci, že samozřejmě předložím pozměňovací návrhy, eh, tak, jak bylo řečeno a doufám, že se nám podaří pracovat eh, dále eh, v dobré spolupráci se, se spravodajkou a dalšími stínovými kolegy. Ano, děkuji vám, pane kolego. Nyní za Alde, pan Filip Bakker. Ano, děkuji. Ano, já jsem si tentokrát nevzal jmenovku pana Teličky, kterého zastupuji, nicméně je to tak. Eh, on zde dnes také nemůže dnes být. Eh, on nepovažuje tuto věc za kontroverzní, je, jde vlastně o něco, co by mělo být Eh, jasné a prováděné ve všech členských zemích. Máme tady už různé kategorie v členských eh, zemích, čili eh, bohužel ta data tedy nejsou porovnatelná mezi členskými zeměmi. To je samozřejmě zdrojem frustrace. Musíme tedy zajistit, aby kvalita těch sbíraných dat byla v jednotlivých členských zemích, jak má být. Také je vhodné provádět eh, kontrolu eh, kvality dat eh, a opět to rozhoduje o použitelnosti těchto dat. Data se schromažďují na půdě Eurostatu a návrh komise de facto jenom uzákonňuje stávající stav. Jinak Oceňujeme, že je zde kladen důraz na lepší, kvalitnější legislativu, eh, také na její soulad s vědeckými poznatky a eh, také eh, je třeba zajistit vhodným způsobem důvěrnost těchto dat. A každopádně by ta data měla být jasná, přehledná. Děkuji, pane kolego, za GUE paní Sakorafa. Děkuji, pane předsedo. Já bych Bych Měla určité prohlášení ze strany našeho stínového zpravodaje. Pro nás je velmi důležité, aby se zlepšila transparentnost ohledně cen, eh, zejména spočívá v tom, aby domácnosti byly chráněny před příliš vysokým ziskem a aby také eh, zásobování energie nyní požádám o komentář pana Marcela Rute z Eurostatu a DG Estat. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu. Energetika je jednou z deseti priorit komise pod předsednictvím pana Jean-Claude Junckera balíček energetické, pro energetickou unii spočívá ve třech iniciativách. Jedna z nich je rámec pro strategie odolné energetické unie. Spolehlivé, srovnatelné statistiky o cenách elektřiny a zemního plynu jsou důležité pro hodnocení transparentnosti energetického trhu. Podrobná data poskytují nezbytné informace pro politiku opřenou o konkrétní doklady a vytváření vnitřního odolného energetického trhu. Statistický úřad Evropské komise Eurostat sbírá informace o cenách energií 50 let. V roce 1990 směrnice Rady vstoupila v platnost a definovala metodiku pro sběr informací a cen v oblasti zemního plynu a elektřiny. A reporting o statistických údaje pro oblast domácností je prováděn dobrovolně. Během posledních let komise obdržela znepokojivé zprávy od členských států, že sběr dat o cen energií pro domácnosti byl ohrožen vzhledem k nedostatku legislativy. A je samozřejmé, že sběr dát prováděný dobrovolně má, bude ukončen, pokud budou nižší zdroje. A není překvapivé pro vás, že komise rozhodla reagovat, aby zajistila trvání eh, sběru informací o cenách elektřiny a zemního plynu. Návrhy byly rok projednávány na technické úrovni s odborníky v členských státech, aby byla uspokojena potřeba po datech a současně, abychom zaručili technickou srovnatelnost a proveditelnost. Výsledkem je metodika, která zajistí jednotný a zdůrazňuje jednotný reporting dat na úrovni EU. A nejdůležitější je, že návrh se již, již obsahuje všechny právní záruky, které upravují oficiální statistiky na úrovni Evropské unie. Nařízení 223 z roku 2009 Evropského parlamentu a rady je referenčním rámcem pro evropskou statistiku. Toto nařízení upravuje, že statistiky mají být schromažďovány v souladu se zásadou transparentnosti, efektivity nákladů, minimalizace zátěže na státní zpráva a soukromé subjekty a ochrany eh, statistickou důvěrnost. Ti vážné poslanky, vážní poslanci, chceme vám poděkovat za odvedenou práci s pravodajkou paní Barbarou Kapl a stínovými zpravodaji a poradci. A jsme připraveni odpovědět na vaše otázky, pokud je o tento návrh. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Jean, pane Žonty. Termín pro pozměňovací návrhy 13. duben 2016 v pravé poledne a hlasovat se bude ve výboru ITRE 24. května. Hlasování na plénu zřejmě o měsíc později. Další téma na pořadu jednání. Zpráva pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, je to bod 14. Naší zpravodajkou je paní López Bermecho. A dovolte mi připomenout všem, že zpráva o pokroku přichází v pravý čas, protože komise má zveřejnit vyhodnocení směrnice o obnovitelných zdrojích energie do konce tohoto roku. Takže nejdříve první výměna, první výměna názoru ve výboru ITRE proběhla 17. března. Výbor ENVY je také zapojen podle článku 54 jednacího řádu a má exkluzivní pravomoci, pokud je o udržitelnost u biopaliv. Článek 54. Kritéria udržitelnosti má výlučnou pravomoc v tomto směru. Avšak ostatní stanoviska jsou podle článku 53 plus. Paní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 se chci zaměřit na aspekty, které považujeme za nejdůležitější, a to jsou ty konsensuální aspekty, na kterých se shodly jednotlivé frakce. A navíc bych chtěla jít ještě nad rámec striktní e, zprávy. A tím se také zabývají pozměňovací návrhy. Myslím si, že bychom měli více zdůraznit místní vytváření místní e, politiky, které budou efektivní vlastní spotřeby nebo dokonce vlastní eh, výroby. To je samozřejmě obnovitelné zdroje energie, které se musí, musí stát páteří energetické politiky místních samozpráv, a to v perspektivě období 2020 až 2030. Ve své zprávě uvádím, že není možné být méně nároční, mít méně ambiciozní cíle a neudržovat úroveň závazků Helga Benson za EPP. Tak já bych chtěl slušně poděkovat za tento návrh zprávy paní zpravodajce. Myslím, že je to celkem jasná zpráva a shoduje se na jedné věci a to, že Evropa se musí stát vůči silou v zavádění a prosazování obnovitelných zdrojů energie. My eh, si uvědomujeme, že toto je účinný způsob, jak zmírnit závislost na uhlíkových zdrojích a jak se přiblížit nízkouhlíkové ekonomice. A to samozřejmě potom vede k růstu eh, pracovním místům a inovacím v Evropské unii. Tady souhlasím. Ovšem domnívám se, že paní zpravodajce uniklo několik důležitých eh, bodů. Ehm, tady eh, paní zpravodajka eh, de facto kritizuje eh, cíle pro rok 2020. Nicméně já bych to naopak chválil, poněvadž dobrých 25 zemí to splní a 19 zemí bude daleko za těmito cíly paní zpravodajka chce trestat ty, kteří neplní své závazky. Já si myslím, že je spíše eh, čas se chválit ty, kteří si vedou dobře. Eh, paní eh, zpravodajka má taky nadměrný národní přístup k věci. Je tady mnoho elementů, které se týkají výhradně Španělska a tím se odchyluje od hlavního smyslu této zprávy. Já tady už jsem na to poukazoval. Eh, jsou tady ovšem také klíčové aspekty, které chybí v návrhu této zprávy. Eh, já bych tady chtěl zdůraznit klíčové priority EPP ještě jednou pro zapokování. A my jako EPP k tomu budeme podávat pozměňovací návrhy. Pro nás je zásadní, aby zpráva jasně řekla, že národní kompetence Eh, v oblasti energetického mixu musí zůstat v platnosti. Jasná priorita pro eh, rozvoj obnovitelných zdrojů eh, je také záležitostí rozložení nákladů a zajištění akceptace. Také je zásadní, aby se snižovaly ceny energie pro spotřebitele a tím se posilovala konkurenceschopnost Evropě. Proto je třeba se věnovat také konkurenceschopnosti právě těchto eh, opravitelných strojů a to dlouhodobě. Já myslím, že také jsme schopni vyřešit eh, cíle v dopravě a také otázky eh, chlazení a vytápění. Toto zatím není nějak řešeno. De facto se nijak nezmiňuje strategie vytápění a chlazení, na které se pracuje v tomto parlamentu. Já tedy doufám, že paní zpravodajka to ještě zapracuje v rámci práce nad kompromisy. Já se těším na pokračující debaty s paní zpravodajkou a eh, kolegy novými zpravodaji. Děkuji. Pan Molnár, eh, stín zpravodaj za SAD. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce. Myslím si, že odvedla skutečně skvělou práci. To, co dokument, který zde máme, je výborným výchozím bodem a jsem přesvědčen, že se nám podaří zpracovat vyváženou zprávu. soustředí pouze o ekologii, ale také o kvalitu eh, pracovních eh, míst a o eh, technologický a ekonomický rozvoj. To jsou dnes naprosto zásadní, důležité, když se snažíme získat ekonomickou, energetickou nezávislost v Evropě. A myslím si, že tento návrh zprávy nám dává dobrý výchozí bod. Souhlasíme s tím, aby členské státy také museli přispívat k tomu, aby byly splněny cíle do roku 2020. Musíme, je také dobré říci, které členské státy již těchto cílů dosáhly a které eh, dos, mají určité spuštění, jako například moje země, bohužel, kde máme ještě nedostatky v eh, obnovitelných zdrojů energie. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů a ještě další předložíme. Chtěl bych se zmínit o dvou bodech, pane předsedo. Za prvé, zde jde o rozdíl, názorové rozdíly mezi námi a EPP. My se domníváme, že v období po roce 2020 budeme se eh, členské státy budou muset eh, zavázat k v posledních letech jsme dosáhli už velkého pokroku, ale ještě jsou určité závazné cíle. vaše poznáte. Paní Anelen Manebosu za EKR. Děkuji, pane předsedu. Téměř jste správně vyslovil na jméno. Když ještě počkáte, tak to bude dokonalé. Počkám. Naše reakce na tuto zprávu o pokroku se určitě bude ubírat eh, s tím směrem, že všechny členské státy musí dosáhnout svých cílů do roku 2020 a jsem ráda, že zpravodaj posuzuje obnovitelné zdroje jako určitý ekosystém a je třeba vzít v řadu faktorů. Výrobce, ale i spotřebitele, abychom dosáhli skutečného trhu s energetikou a tato zpráva nabízí správné řešení. Avšak eh, je zde také třeba některých úprav. Například skutečnost, že zpravodajka vychází z údajů Evropské komise z roku 2013 a 2014. Což znamená, že některé odstavce se neopírají o poslední vývoj v členských státech a proto se svým pozměňovacím návrhem pokusím eh, zapracovat aktuálnější údaje. Za druhé, zpravodajka chce zahrnout i sociální partnery do dohod. To je sice hezké, ale nesmí zapomínat, že jsou zde i další subjekty. Proč, pokud si zvolíte určitou skupinu, nezvolíte i jinou? Poslední věc, musíme si být vědomi, že se zabýváme skutečným trhem energií, kde jsou dotace, které třeba odstranit a je třeba vytvořit skutečnou cenu energie. Někde existuje velmi přísná kontrola cen, tam, kde se uplatňují dotace. To je třeba skutečně odstranit a Evropský parlament musí dát šanci tržním silám, ale jsem ráda, že mohu konstruktivně spolupracovat jak tom byla až dosud. Děkuji. Děkuji. Další na řadě Filip de Baker. Vaše jméno už umím dokonale vyslovit. Už je to na popáté, tak se vám to docela daří. Za Alde. Děkuji. Je to moje poslední vystoupení. Ho, hovořím za paní de Brando, která je ve výboru Dieselgate ano, srovnatelné ceny energií a klimatické změny e, vztahy dodavatelů a odběratelů jsou, představují největší hrozby pro energetický systém a e, existují řešení a pan Dignade nabízí řešení. Je pozitivní, že tato zpráva zdůrazňuje, že členské státy neplní pokroky směrem k obnovitelným e, zdrojům a cílům do roku 2020. A v Beneluxu, Francii, Španělsku, Spojeném království je třeba dalších kroků. V těchto zemích Evropa musí dělat více, aby byla vedoucí silou v technologii obnovitelných zdrojů. Víme, že Čína nás přeskočila jako největší trh a poslední zpráva Bloomberga ukazuje, že Evropa zaostává s investicemi o 60 miliard dolarů. Je to nejnižší číslo od roku 2006. Pokud chceme být v popředí, tedy obnovitelných technologií, tak a my jsme viděli, že komise se jasně zavázala v tomto směru. Myslím, že členské státy by měly toto následovat. Věci, které je možné zlepšit podle pana Gerbrandyho, zpráva zdůrazňuje důrazné řízení u obnovitelných zdrojů, protože jinak bychom dospěli k dobrovolným národním cílům. A je třeba zdůraznit výhody jasného regulačního rámce pro investory, rovné podmínky na trhu a také předvídatelnost. Správně měla zdůraznit i snižování nákladů u některých technologií obnovitelných zdrojů v posledních letech, ale jaká opatření třeba podniknout, abychom dále snižovali náklady? protože některé energie jsou stále velmi nákladné. A tady jasně uvádíme, že časem obnovitelný zdroj energie musí soupeřit s konvenčními zdroji energie na nedotovaném trhu. Kromě toho zpráva měla zdůraznit využití kooperativní mechanismy u směrnice o obnovitelných zdrojích a tyto cíle také sníží náklady a i když ALDE podporuje udržitelná kritéria pro biopaliva, neměli bychom zcela odhlédnout od bioenergie, abychom plnili naše cíle. Takže závěr je takový, že potřebujeme nové technologie, ale také to musí být v rámci tržních mechanismů. Děkuji, pane kolego. Jménem zelených stínový zpravodaj Benedek Javor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za zpravodaje. Děkuji za návrh zprávy. Je to dobrý základ pro další jednání. Je, pan předseda možná přichází v pravý čas a to je třeba mít na paměti. To není jenom zpráva o pokroku, o prováděcí zpráva, ale je to základ eh, revize směrnice obnovitelných zdrojích energie a je třeba to vykládat jako příležitost poukázat na orientaci, kterou bychom se měli ubírat, pokud jde o revizi této směrnice. Předoutím k tomu musím začít prohlášením Jean-Claude Junckera, který řekl, že chceme, aby EU byla jedničkou celosvětově v obnovitelných zdrojích energie, ale jak už bylo uvedeno, Eh, před řečníkem z Alde. Není tomu tak právě teď. EU prohrává, ztrácí své výhody v obnovitelných zdrojích, takže musíme zrychlit a zvýšit naši snahu, abychom se opět stali jedničkou v obnovitelných zdrojích. A za tímto účelem potřebujeme integrovaný přístup, integraci jednotlivých nařízení a regulace a členských opatření v členských státech a také spolupráce a integraci při regulaci sítí, ukládání energetické účinnosti a dalších opatření. Také je třeba přístup zaměřený na spotřebitele, abychom umožnili spotřebitelům, aby se stali aktivními spotřebiteli a podíleli se na snaze o obnovitelné zdroje, jako je kogenerace v oblasti výroby elektřiny a tepla. Souhlasím s, s panem Molnárem, stínovým za SAD, že potřebujeme závazné národní cíle. Téměř vše, čeho jsme dosud dosáhli v oblasti energetické účinnosti obnovitelných zdrojů v Evropě, je výsledkem existence závazných národních cílů. A po roce 2020 o to přijdeme a jsem skutečně znepokojen výsledkem tohoto vývoje. Také potřebujeme přiměřené financování, jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Na úrovni EU máme stávající systémy, jako je Horizon 2020, a strukturální a kohezní fondy, CEF a podobně, a ty by měly motivovat k užívání obnovitelných zdrojů energie. A na úrovni členských států musíme mít eh, podpůrné mechanismy šité na míru podle jednotlivých technologií a podle vyspělosti trhu podle velikosti trhu, podle rizika technologií a podobně. A také pomoc místním subjektům a cílená opatření pro spotřebitele s nízkými příjmy, protože obnovitelné zdroje mohou být opatřením proti energetické chudobě v Evropě. Je také důležité zjednodušit povolování a licencování pro obnovitelné technologie v každém členském státě. Už to bylo uvedeno panem Molnárem, ale musíme vyřadit všechna, veškerou regulaci poplatky, které jsou umělými překážkami pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Potřebujeme závazný model, závaznou šablonu, která zajistí konzistentnost, srovnatelnost energetických a klimatických plánů v členských státech. A je důležité, a to bylo uvedeno, a předvídatelnost pro investory na národní i evropské úrovni. Kromě toho musíme také sledovat infrastrukturní projekty na národní evropské úrovni, abychom zamezili technologiím, které nejsou v souladu s dekarbonizací. A to je asi největší hrozba pro Evropskou unii a energetické politiky členských států. A musíme také mít na paměti průřezovou, průřezové aspekty, které musí být posíleny. Bylo to uvedeno, ale oblast vytápění a chlazení je klíčovou složkou rozvoje OZE a potřebujeme eh, nové sítě dárkové vytápění, které poskytnou metodiku pro vytápění a chlazení. A bylo to uvedeno, je to velmi důležité, oblast dopravy. Nenom přechod na obnovitelné na obnovitelná paliva v dopravě, ale taky modální změna v dopravě. Vedená doprava místo soukromé dopravy. Předložím pozměňovací návrhy v souladu s těmito poznámkami a věřím, že budeme moci pokračovat v plodné spolupráci se Spravodajkou. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Opět eh, tady máme neomezený čas řečnický. Tak prosím, máte slovo. Paní Spiraky. Děkuji. Eh, já budu, když dovolíte, hovořit řecky. Já bych chtěla poděkovat zprávě Děkuji. Já bych rád požádal paní Marie Donnelly z DG Energie za Evropskou komisi, aby se vzala slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji i dalším přispěvatelům. Chtěla bych zdůraznit, že to je zpráva, která je pro nás velice zajímavá, poněvadž my se snažíme nyní revidovat směrnici o obnovitelných strojích. My e, určitě budeme brát obsah této zprávy jako inspiraci, až ji předložíte, až ji dopracujete. E, myslím, že je to pro nás velice důležité. Je to přesně ten typ podpory, kterou potřebujeme. Velice pomáhá to, eh, že jste si vědomi, jak důležitý je stabilní regulační režim, abychom měli také koridor poptávky, eh, který eh, povede ke spotřebě energie a celkově výsledkem bude lepší situace evropského spotřebitele. Také musím říci, že velmi vítáme to, že parlament se chce eh, také zaměřit na vytápění a chlazení, což představuje zhruba 50 spotřeby elektrické, tedy energie vůbec eh, v Unii a samozřejmě také na dopravu. Toto je velmi obtížné téma. Co se týče některých eh, konkrétních návrhů, určitě vítám veškeré Eh, poznámky, které tady padly na adresu spotřebitelů a také menších eh, spotřebitelů, tedy komerčního sektoru. Eh, to skutečně vítáme. Také vítáme úsilí o omezování byrokracie. To je samozřejmě oblast, kde je možné ještě dosáhnout mnohých zlepšení. Rádi budeme spolupracovat se zpravodajem na dalším textu a také e, e, pracujeme s čísly Eurostatu, které ovšem mají spoždění zhruba dva roky. E, také bychom si přáli aktuálnější informace. Takže já tady nechci o tom hovořit příliš dlouze. Já vítám všechny komentáře, vítám obecný směr této zprávy, to je dobrá inspirace. A pokud můžeme vám nějak poskytnout další informace, budete si přát, naše telefonní čísla znáte. Děkuji. Posunací návrhy do 30. dubna 2016 eh, v poledne. Eh, pozměňovací návrhy budeme projednávat 20. dubna, hlasovat v ITRE 24. května a na plénu se bude hlasovat na druhém eh, plenárním zasedání v červnu. Děkuji vám všem za vaši trpělivost, která se téměř vyrovná téme a děkuji vám je velice důležité, že se nám podařilo probrat celý program naší schůze a 20. Eh, a 21. dubna eh, budeme absolvovat další eh, zasedání výboru. Je, ještě pardon, paní zpravodajka. Já se omlouvám, já jsem to já jsem si zvykl na to, že tady zpravodajové nejsou, tak proto jsem vás tak nějak přehlédl. Velice, velice se omlouvám. Ano, takže ještě paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já chápu zcela dobře, protože eh, vzhledem k tomu, jaká je situace, budu opravdu velice stručná. Zejména bych chtěla poděkovat Pozorněji Děkuji vám, eh, paní zpravodajku, děkuji všem za tvrdou práci odvedenou na eh, této důležité zprávě. Takže příště se sejdeme 20. 21. dubna. To bude dopoledne i odpoledne čtyři zasedání. Děkuji vám.